Ne, zápis je tímto schválen. Mám pár oznámení. První se týká paní Izabely de Martini, která mě oznámila, že vstoupila do frakce evropských konzervativců a reformistů. Od eh, z frakcí SD a EKR a nezařazených eh, jsem dostala